tyto vaše připomínky. Obrátím se i na pana kolegu Ševčoviče. Budeme to velice pozorně sledovat a opět se k tomuto tématu vrátíme příště.